Well, good afternoon. First thing, you know, we have to adopt the agenda if there are any suggestions. Or shall we... Uh, tak, eh, budeme tedy pokračovat eh, s tím, že jsme eh, schválili schválili pořad jednání. Máme zde delegaci z země Eh, zemí kolem zálivu, pro tedy skupina zemí eh, pro spolupráci v oblasti zálivu. Já je zde tedy vítám. A teď se podíváme na první bod na programu. A tím je výměna názoru s Jose Ramosem Hortou, který je zástupce generálního tajemníka OSN pro Gineu Bissau který je bývalým prezidentem eh, východního Timoru a laureátem Nobelovy ceny míru. Pane Horto, dávám vám slovo. Pane předsedo, vážení dámy a pánové poslanci, já vám děkuji za pozvání eh, v mé nové funkci. Já jsem v této budově již byl eh, při mnohých příležitostí za posledních více než 30 let. A vždy jsem se setkal eh, s fantastickým přijetím. a já jsem zde vždy hovořil o východním Timoru. Já bych vám řekl eh, jeden, eh, jednu událost, eh, když nemáme mnoho času, ale před pár týdny jsem byl v Davosu, kde jsem se bavil s některými Evropany a někteří z nich se velmi pozitivně vyjadřovali o Nobelově ceně míru pro Evropskou unii. A jeden řekl, který blbec nominoval Evropskou unii na Nobelovu cenu. A já jsem řekl, ten blbec jsem já. A mm, také jsem se setkal s eh, předsedou Barozem v Lisabonu před pár týdny. Ano, já eh, znám Anu Gomeš, která je jednou z velmi vyhraněných odpůrkyň. Nicméně otázka je, proč jsem jmenoval, tedy nominoval Evropskou unii na tuto cenu. Je to proto, že v mnoha případech bývá Evropská unie osamocena v OSN New Yorku, v Ženevě, v nyní nefunkční komisi pro lidská práva. Stojí teda osamoceně eh, jako jediný zastánce právě svobody a lidských práv a míru. A právě Evropská unie za to platí v bilaterálních vztazích a Evropská unie je také tím, kdo inicioval eh, ty nejefektivnější eh, dohody o spolupráci podle Kotonu, dříve Lome, snaha o mm, podporu ferového obchodu se zeměmi třetího světa. A taky se vám daří překonávat tragédii druhé světové války. Takže já jsem to jednoho dne vyslovil a e, sepsal jsem velmi dlouhé expoze Nobelovému, Nobelovu výboru v Oslu. Mm, takže mm, moje eh, řeč byla mm, celkem eh, nečekaná, nečekaná v Davosu, eh, protože mm, možná, že kdyby to navrhl některý Evropan, mohlo by to být jaksi vnímáno účelově, ale toto mm, jsem navrhl já bezvýznamný člověk z bezvýznamné země. A nyní ke Gineji Bissau když mě eh, generální tajemník banky Moon požádal, aby ho jako speciální vyslanec zastupoval v Guinea Bissau, říkáme, že chceme tuto misi zvýšit formálně na úroveň eh, zástupce generálního tajemníka. A já jsem se tady setkal s generálním tajemníkem a eh, všemi vedoucími představiteli a musím říct, že všichni byli silně proto, abychom se více angažovali v Guinea Bissau. Protože všichni si uvědomují, že po dlouhá léta eh, OSN se nedařilo udržitelným způsobem vtáhnout Gineu Bissau do děje, ať už tedy v dobrých nebo ve špatných časech. Čili když je e, špatné, když jsou časy špatné, tak e, je opravdu třeba udržovat vztahy a e, Spojené národy měly v Guinea Bissau velmi omezenou přítomnost. Proto tedy generální tajemník se rozhodl, že mou misi zvýší na úroveň náměstka generálního tajemníka. Což odpovídá myslím v Mali a Afganistánu, ty mají stejné postavení. Nicméně generální tajemník Rady bezpečnosti mě také požádal, abych provedl revizi současné situace a možná v dohledné době rekonfigurace přítomnosti OSN v Guinea-Bissau. Co bych tedy navrhl eh, OSN? Něco, co by tedy bylo eh, smysluplnější a lepší než to, co jsme měli eh, v minulosti, tedy něco jiného, než, což bylo něco jiného, než lidé v Guinea-Bissau chtěli. My tady určitě jsme tam měli určitou misi, ale neměli jsme prostředky, eh, které byly potřeby. A to samozřejmě znamená, eh, že eh, my se sklame a samozřejmě ti, kteří provádějí, jsou diskreditováni. Po 40 letech Guinea-Bissau nadále trpí extrémní chudobou, Není tam žádné politické vedení a možná, že je to také chyba mezinárodního společenství. Eh, nedávno jsem byl v armádním velitelství kde Bissau a když jsem tam tamtud odcházel, jsem byl skutečně otřesen tím, jak člověk mm, se chová k člověku. Eh, kasárna, takzvaná klinika, kuchyně, ložnice, to bylo všechno strašné. Je to naprosté selhání politického vedení, protože ať už v Guinea Bissau nebo v mé zemi kdekoliv, prostě politická elita musí nést odpovědnost. Ale také ti, kteří eh, dělají, jako by pomáhali, eh, musí se eh, nést svoji zodpovědnost. Proč tedy pro vojáky nejsou k dispozici normální lidské budovy s vybavením? Prostě eh, tak to se není možné chovat k vojákům, tak jak jsem to viděl Guinea Bissau. Já jsem řekl generálním tajemníkovi a všem, že budu hovořit jenom pravdu každému, kdo bude ochoten naslouchat. Já v žádném případě nebudu přečítat projevy, které mě někdo předloží k přečtení. Nebudu prostě papouškovat něco, čemu nevěřím, poněvadž generální tajemník OSN musí znát pravdu. Čili jaká je tedy situace v Gineji Bissau? E, situace víceméně, víceméně klidná, Guinea-Bissau není Mali ani Kongo, nejsou tam nějaké dvě strany sporu. guinea je nefunkční stát, do záležitosti země neustále zasahuje armáda. A je to proto, že sice máme civilní vládu, ale ta civilní vláda je neefektivní. Za pomocí mezinárodní koordinace doufáme, že současná úřední místa Guinea-Bissau spolu s legitimně zvolným národním shromážděním budou schopny do konce března sepsat plán, který povede Guineu-Bissau volbám někdy v listopadu nebo prosinci. Toto očekávají eh, politické elity, kteří se nedávno setkali eh, v pobřeží Slonoviny. To je očekávání eh, od Evropské unie, a to je mé osobní očekávání. Doufám, že tady do konce roku proběhnou svobodná demokratické volby. Nicméně navrhuji, abychom jinak definovali přechodné období. Přechodné období se obvykle míní situace mezi současným okamžikem a volbami. Ve Guinea Bissau já vidím dvě fáze. První fáze dovoleb a druhá fáze po volbách. To znamená vytvoření inkluzivní vlády, kde nebudou vysloveně poražení, bude vláda, která bude chápat problémy země a prostě ti, kteří vyhrají volby, by měli vytvořit eh, koalici s druhým a třetím ve volbách, která bude nějaký 4-5 let eh, vládnout. Samozřejmě to není jednoduché, na to je třeba mít charismatického premiéra a vůči osobnost, eh, která bude schopna toto udržet pohromadě 3 až 5 let zde v Evropě vy asi chápáte, jak obtížné je udržet koalice a o to více v zemí, jako je Guinea Bissau. Nicméně je to výzva, kterou jsme postavili před politické lídry. Druhá fáze by byla eh, obnova a rekonstituce státu. V podstatě všechno je třeba eh, restartovat od nuly. lídři Gina Bissau. Především je třeba, aby pochopili, jakým, jakou výzvou jsou uplynulá desetiletí, to, že je třeba podpory mezinárodního společenství a že je všechno třeba nově zorganizovat za pomoci expertů, včetně Mezinárodního fondu a dalších. Já doufám, že Evropská unie Eh, která byla velmi široce eh, angažována v Gineji Bissau, že samozřejmě rozhodovala dělat to, co bylo nezbytné, ale také Evropská unie udělala to, co je správné, a sice narušila programy, které byly ve prospěch obyčejných lidí. A byl bych velice rád, kdyby se rozšířovaly programy pro eh, civilní společnost, nevládní organizace, ale také agentury OSN. Podmínky samozřejmě hm, tam doufáme budou, ale kromě úřadu jsou tam OSN, církve, lidé, občanská společnost, eh, také já osobně, čili určitě je možné nacházet cesty, jak eh, se propracovat ke stabilitě. Také bych měl pojednat o otázce organizovaného zločinu a drogách. V mezinárodních médiích eh, se hodně hovořilo, než jsem přijel do Guinea Bissau, o tom, jak se tato země stala epicentrem drogového biznisu v západní Africe já si dovolím eh, s tím radikálně nesouhlasit, poněvadž ti, kteří toto tvrdí, včetně příslušné agentury OSN, mě nedokážou přesvědčit o tom, že Guinea Bissau skutečně odpovídá definici narkostátu. Než jsem tam přijel, tak eh, jsem tam eh, neviděl eh, nic, eh, co by a tomu svědčilo. Nebylo tam mnoho hamru ani BMW. Navštívil jsem dům člověka, který, o kterém se hovoří, že je to drogový boss v guinea je byli asi hodinu od hlavního města a je to člověk, který také eh, je šéfem eh, ozbrojených sil. Očekával jsem, že jeho dům bude obehraný zdmi a tak dále a mm, v luxusu a tak dále. Ve skutečnosti žije v domě, eh, který má hodnotu nějakých asi 10 tisíc dolarů bez, bez zdí kolem pozemku bez luxusních aut. Také mě bylo řečeno, že vlastní luxusní vilu někde na pobřeží a ptám se se agentury, která to tvrdí, kde ta vila je a nebyl schopni mi odpovědět. To neznamená, že by v západní Africe nebyl problém s drogami nebo s organizovaným zločinem. To ne, ale e, řekněme si na rovinu, že ty drogy pocházejí z Jižní Ameriky, v Kolumbii, Bolivii z Peru. O tamto se do západní Afriky dostávají vzduchem nebo po vodě a bez ohledu na to, jestli skončí v Guinea Bissau, v Mali nebo kdekoliv na pobřeží západní Afriky, pak eh, tranzit jde přes Mauretánie a Maroko a dostávají se do Evropy. Jsou vlastně dvě epicentra, a to Jižní Amerika a Evropa jestliže Jižní Amerika není schopna eh, se všemi svými ozbrojenými silami eliminovat tuto eh, výrobu drog a jestliže eh, Evropané nejsou schopni vzděláváním a jinými prostředky ochránit své občany před proudem narkotik do Evropy, tak neházejme to na Afričany. Oni jsou obětmi někde uprostřed mezi Jižní Amerikou a Evropou. Ale co se dá udělat jako prevence, aby tedy Gina Bissau nesklouzávala dále do pasti organizovaného zločinu. Ačkoliv já se nedomnívám, že situace je tak vážná, jak, je, jak o tom vypovídá zpráva, je určitě dost vážná na to, aby si zasloužila preventivní akci. A v Guinea-Bissau skutečně je možné dosáhnout výsledků, pokud se bude všem energeticky angažovat Evropská unie. Pokud pomůžeme Ginej Bissau eh, vytvořit eh, námořní pobřežní hlídky, eh, aby se vypořádali s nelegálním rybařením, což jsou většinou ovšem evropské rybářské lodi. A o tom se proto nemluví, poněvadž jsou to Evropané. Ne. Čili je tam problém nelegálního rybolovu, eh, který stojí eh, západní Afriku desítky milionů dolarů. A pak je tady otázka drog a mezinárodního pašování drog a tak dále. Jinak eh, toto by skutečně mohlo být oáza klidu. Nejsou tam žádné napětí etnického nebo náboženského Eh, charakteru. Eh, tam existuje naprosto exemplární mm, pokojné soužití tří, eh, tří věr katoliků, protestantů a většinových muslimů. A oni spolu normálně komunikují. Takže, pane předsedo a vážené dámy a pánové poslanci, to je ode mě vše. Chtěl bych na vás apelovat závěrem v tomto smyslu. Jestliže budete alokovat prostředky eh, pro Gineu Bissau, tak eh, jestliže eh, s, nějakými, z nějakého důvodu prostě není možné přímo vyplácet ty prostředky, neodklánějte je jinam, třeba do Mali, to je v současné době běžné. Jestliže tedy eh, je musíte realkovat, tak prosím realkujte je s zvláštnímu vyslanci generální tajemníka OSN, eh, pokud mě aspoň trochu důvěřujete, nebo dejte je UNICEFu, nebo Světovému potravinovému programu. A prosím, nezmrazujte ty prostředky a neposílejte je jinam. Děkuji vám a nech vám Bůh žehná. Myslím, že vaše poselství eh, bylo skutečně dobře slyšet. A nyní požádám pana Salafranku, aby zahájil diskuzi. Máte slovo, pane Salafranka. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Vítejte mezi námi, pane Ramosorta. Vítejte opět v Evropském parlamentu. Měli jsme příležitost s vámi hovořit eh, při několika příležitostech. Každopádně vám přeji hodně zdaru v průběhu výkonu vašeho mandátu v rámci OSN. A pravda je taková, že od roku 74, tedy od získání nezávislosti, byla Guinea Bissau eh, podrobena velmi komplexním eh, událostem. Její historie eh, byla skutečně pohnutá, vystřídalo se tam mnoho různých administrativ. Došlo dokonce k zavraždění jednoho z prezidentů a všechno to vyvrcholilo tím převratem. Myslím, že jste velmi jasně vysvětlil, že ta situace v Guinea-Bissau je jiná než situace v Mali. Ale nemůžeme úplně vyloučit možnost, určitého propojení mezi s takovými státy, jako je Mauretánie, Mali nebo Libie. Konec konců toto řekla přímo OSN od roku 2004. Se zdá, že toky kokainu jsou odkláněny právě do zemí kolem Genejského zálivu. To je něco, co, čeho, co jsme skutečně zaznamenali. A eh, ovlivňuje to i situace například eh, Nigérii, Myanmaru, Číně a dalších zemích. Někteří lidé hovoří o Guinea Bissau jako o eh, drogovém státu. Říká se, že tato země slouží jako základná pro vysílání drog do Evropy. A my jsme samozřejmě, jakožto tady Španělsko, jsme často právě eh, příjem, prvními příjemci těchto ilegálních eh, látek. Takže je skutečně řeč o celkově globální eh, situaci. Situace v Sahelu může ovlivňovat i situaci v této zemi a je tedy důležité si uvědomit, co by měla Evropská unie dělat, co už dělá třeba v kontextu boje proti piráctví. Měli bychom podporovat eh, úsilí OSN v těch dvou stádiích, které jste sám zmínil. To znamená používat volby k tomu, abychom situaci vraceli do normálu. A ještě jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějaké, chtěl jsem se zeptat, jestli máte nějaké informace o tom kalendáři z hlediska tedy voleb. Jak, jak vnímáte průběh a uspořádání těchto voleb? A navíc volby jsou jenom začátkem. To není konečná stanice. Na základě vaši, vašich zkušeností jistě souhlasíte s tím, že je potřeba eh, znovu vybudovat instituce. Čili chtěl bych od vás slyšet něco o volebním procesu. A kromě té anekdoty, kterou jste, o kterou jste se s námi podělil, je tedy o tom eh, vojenském představiteli, který eh, měl to eh, skromné desetitisícové obydlí, tak se chci ještě zeptat na další věc. Jak to vypadá s drogovými, s penězmi z drog a jejich odkláněním do různých dalších aktivit v tomto regionu. A co by mohla Evropská unie udělat, aby pomohla této zemi v souladu s doporučeními, která bude OSN schvalovat? V, ve zprávě, která vás čeká na začátku května, jak jste zmínil. Děkuji vám. Paní Gomeš. Děkuji vám. Pane předsedo, je s nesmírným potěšením, vidět vás znovu mezi námi a je povzbudivé vidět, že vaše bohaté zkušenosti v mezinárodních otázkách jsou nyní ve službách OSN a ve prospěch Guinea-Bissau. Chtěla bych říct tři základní věci. V návaznosti na pana Salafranku. Mohl byste nám prosím sdělit něco více o geopolitickém kontextu, v němž Guinea-Bissau v něm se bude Guinea-Bissau rozvíjet? Víme totiž, že tam probíhají určité mocenské boje mezi eh, různými skupinami, jak součást eh, kroku ECOWASu, tam se ukazuje také dopady toho eh, té konkurence mezi eh, Angolou, Nigerií, také Senegal má své zájmy v Guinea-Bissau. Možná někteří by měli zájem i na destabilizaci tohoto státu, protože konec konců jsou tam nerostné suroviny v oblastech, které nebyly jasně vyznačeny to znamená hraniční zóny, které jsou eh, stále nejasné. A pak eh, otázka terorismu. To je další věc, které jste se lehce dotkl. To, co se děje na moři, třeba piráctví, to není omezeno pouze na Indický oceán, ale je na vzestupu i v Guinejském zálivu. Takže vnímejme, buďme citliví vůči tomu regionálnímu kontextu. Když se podíváme na trend, to znamená, jak přejít od prvního stádia k druhému prostřednictvím voleb, vidíte tady nějaký, nějakou možnost pro eh, určitá, určitou parlamentní dimenzi celé záležitosti? Vidíme tady zemi, která je eh, signatářem eh, dohody v Kotonu, to znamená je součást AKT A já se chci zeptat, jak můžeme my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, um, přispět k pozitivnímu vývoji. A ještě v souvislosti s vaší zmínkou financování úkolů, které si vytečila vaše mise, chystáte nějaká zasedání, nějaká setkání s komisařem Piebalcem a s Lady Ashnovou? protože pokud vím, tak sankce Evropské unie po tom převratu se omezovaly pouze na evropské rozvojové fondy. Tedy to byla jenom část těch fondů. Ale existuje určitá naděje, že by mohly nyní být finance pro Guineu-Bissau eh, uvolněny právě za účelem financování některých eh, kroků a opatření, které by se realizovaly v, při, po konzultacích s misí OSN. To znamená misí, eh, kterou vedete vy. A dále byla tu určitá snaha reformovat bezpečnostní síly, ale tento problém si zaslouží více než pohu reformu eh, bezpečnostních sil. Je potřeba skutečně budovat instituce státu. A myslíte si, že Evropská unie by se mohla více zapojit do civilních nebo vojenských eh, misí? Jejich cílem by bylo pomoci s budováním této kapacity v Guinea-Bissau. Děkuji vám. Pan Tanok. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych vás přivítat portugalsky, ale teď přejdu do angličtiny. Eh, tedy já mě vždycky fascinovala tato země, když jsem v roce 99 měl první projev v tomto parlamentu, tak se týkal právě východního Timoru, kdy jsme vyzdvihli eh, ten heroický boj proti portugalské a pak eh, indonéské okupaci této země. A v nedávnější době jsem eh, se podílel na zprávě eh, o Africe, když říkáte, že Guinea-Bissau není drogovým státem, tak je to takřka tedy skolabovaný, nefunkční stát. A stávající zpravodaj pro zprávu o lidských právech v Sahelu, tedy to je eh, funkce, která mě zajímá. Chci se zeptat, co si myslíte o té trase od eh, pobřeží k pobřeží, která eh, spojuje pašeráky drog a zbraní i s teroristy z Boko Haramu v Nigerii. Něco jsem se dnes naučil, že v Guinea Bissau je většina, většina lidí musum, většina obyvatel muslimové. Já myslel, že jsou to katolíci, vzhledem k tomu, že tam bylo Portugalsko. Takže když přihledneme k této konekci do Sahelu a k al shababem a že to vede až k pirátům v Indickém oceánu, tak co si myslíte o té představě, že už existují určité vazby mezi drogovým obchodem, islámským terorismem, lidmi, pašováním lidí, eh, drog a zbraní, nebo je to jakási fikce? A pak eh, poněkud provokativní otázka, pane předsedo. Vzhledem k problémům s drogami, jaká je vaše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 jsem jedním z těch, kteří mají plnou důvěru ve vaše zkušenosti, eh, vaši, ve vaši snahu splnit ten velice obtížný úkol, který máte před sebou. V roce 2012 parlament přijal usnesení, kterému se přihlásila řada politických frakcí v Evropském parlamentu který se týká, která se týkala situace v Guinea-Bissau. Vy jste nám prezentoval celkový popis situace v Guinea-Bissau, tak jak ji vidíte vy. A já bych si chtěl udělat trošku jasno v situaci humanitární v Guinea-Bissau. Jak eh, je situace osob, které museli opustit své domovy. Uprchlíků v rámci tohoto státu hrozí um, nedostatek dodávek potravin, bezpečnosti. Humanitární otázky jsou velice relevantní pro Evropskou unii. A mě by zajímalo, jakou roli předpokládáte pro Evropskou unii, co se týče rozvoje Guinea-Bissau, státních institucí země jako takové. Ehm, je tady ta otázka evropské pomoci, která byla zmíněna, otázka mm, pozastavení financování. Chci se zeptat, zda máte garance ze strany Evropské komise, že ty prostředky, které byly přiděleny pro Guinea-Bissau, nebudou um, vlastně odebrány, ne, staženy, um, ale místo toho budou využity k rekonstrukci země a řešení humanitárních problémů, které tam existují. Co se týče voleb, vy jste hovořil o nich jako první fázi procesu. My všichni víme, jaké jsou technické a materiální dostatky týkající se organizace voleb tam. Já chápu, že nám nechcete dávat eh, konkrétní datum, ale jakou roli může se hrát Evropská unie při um, uh, vyškolení přístotečních osob nebo se pan Mon. Děkuji. Děkuji, pane eh, Musota. Především bych chtěl přivítat našeho hosta a poděkovat mu. Mě by zajímal především druhý aspekt, který jste zmínil, a to je vazba na mm, překupnictví drog. Myslím, že bylo velice užitečné si vyslechnout váš názor. My víme o vazbách mezi guinea a překupnictví drog že je to určitý um, takový, taková křižovatka toho, těchto obchodů, latinské, co týče Latinské Ameriky. A, a Guinea-Bissau je velice důležitou křižovatkou pro uh, obchodování drog s, s Latinskou Amerikou. Já jsem vypracoval zprávu o transatlantických vztazích a celkových aspektech transatlantických vztahů mezi USA, Latinskou Amerikou, um, ale také atlantickým pobřežím Afriky. Um, Západoafrická hospodářská unie a jejich akční plán. Tam je iniciativa, Západoafrická iniciativa, kterou podpořila ten akční plán podpořilo i EU. A také je podpo- potřeba podpořit další iniciativy na podporu míru a stability v západní Africe. Samozřejmě spousta drog se dostává z, no, přichází z Latinské Ameriky, především kokain, přičem spotřebitelé jsou v USA a v Evropě většinou. Takže je jasné, že je tady, tady hraje důležitou roli Guinea Bissau v tomto obchodování, to překupnictví. Kdykoliv se mm, podíváme na západní Afriku, včetně Guinea Bissau, tak je tady velká hrozba, která vyplývá z, těchto, z tohoto obchodu, ani tak ne e, v souvislosti se spotřebou, užíváním drog. Pardon. Eh, kdybych přecházel z jednoho jazyka do druhého, tak bych asi vyvolal zmatek, takže se omlouvám, ale budu pokračovat v angličtině. Co se týče voleb, eh, lídři jako vás, kteří se sešli nedávno na pobřeží Slonoviny, vydali všeobecné prohlášení, k situaci v Guinea-Bissau a co se týká voleb, očekávají volby, že proběhnou letos v listopadu, prosinci. V návratu do Bissau očekávám, že proběhnou schůzky, již jsem zkoumal možnosti se zástupci Africké unie, ECOWAS, Evropské unie také bilaterálními partnery, které by posoudili z pozici Kovas, protože OSN musí neustále podporovat mezinárodní, no, regionální organizace. Někdy se neschodneme, co se týče strategie nebo taktiky, ale celková politika generálního tajemníka OSN je snaha o spolupráci, o podporu, o vedení regionální organizací, které by se měly zabývat regionálními problémy. Takže budeme pra- spolupracovat s ECOWAS na rámci, který vypracovali pro Gina Bissau. Pak se obrátíme na lídry a parlament Gina Bissau a budeme projednávat kalendář voleb. Jak jsem již řekl, ehm, doufáme, že vláda i parlament, který je stále platným, nebyl rozpuštěn, vypracují nějakou cestovní mapu s konkrétními krokam, kroky, které povedou k volbám. V květnu bude nová, více inkluzivní vláda. To se tedy týč, týče voleb. Moje preference z toho, v tomto směru, a to jsem jim řekl svým bratrům a sestrám na Gisau, že vzhledem k podezření mezi politickými lídry a s politickými stranami a výzvami, které často vyplývají z voleb, kdy jsou obvinováni ti, kteří jsou u moci z toho, že nějak zmanipulovali volby, by bylo vhodné, kdyby celý ve volební proces řídila mm, Západoafrická unie. Mně, eh, já jsem jim řekl, že eh, volební zákon to je eh, úkol národního schromáždění. Ale mm, hlasování je suverénní akt každého jednotlivce přičemž administrativa zpráva voleb není nutně suverénní. Otázka je to, lze ji předat eh, nějaké důvěryhodné instituci, pokud nemáte k tomu prostředky a zase v politických podmínkách Guinea Bissau by bylo nejlepší, kdyby to řídila OSN. Pokud by se nám podařilo dosáhnout toho, aby příštích pěti letech byla široká vládní koalice, kde by nebyly žádní e, prohrá, pro, pro, prohrávající, e, že by to bylo lepší klima pro transparentnost voleb. Co se týče armády, já jsem se sešel s celým vedením armády. Řekl jsem jim o potřebě kterou všichni pociťují, co se týče reorganizace ozbrojených sil. Jazyk, který využíval, používal v minulosti, byl um, jazyk reform ozbrojených sil. Já preferuji výraz reorganizace a modernizace. Ale je to proces, který musí vejít, vzejít z, zvnitř, zevnitř. Protože to jsou veteráni, to jsou otcové zakladatele nezávislosti Guinea Bissau, je jim 50, 60 let. Když se na ně podíváte, vidíte historii Guinea Bissau. A nemůžeme jim vzít odpovědnost za budoucnost své země a jejich ozbrojených sil. Oni přijdou ke mně, já jim řeknu možná za tři měsíce s vaší vizí, na základě analytického hodnocení situace v guinea ty výzvy interní, externí, konvenční, bezpečnostní, nekonvenční, bezpečnostní problémy a pak jim řeknu, že tomu musí, musí čelit a musí to musí zohlednit přitom dostupné zdroje. Možná máte určité potřeby, ale nemáte zdroje na jejich uspokojení. Pokud nemáte zdroje, nemůžete vždy počítat s externí pomocí. Musíte hledat jiné zdroje mm, vedle armády, policie. Při řešení těchto nekonvenčních, tradičních bezpečnostních výzev. My s nimi budeme muset spolupracovat, abychom reorganizovali, modernizovali ozbrojené síly Guinea-Bissau. Není to priorita přede všemi ostatními prioritami, ale já doufám, že Evropská unie, když proběhla studie, dvouletý průzkum problémů zbrojených sil, ta studie již existuje, eh, takže studií už je dost. Musíme se podívat na závěry a doporučení. a pomoci vojenskému personálu a vedení guinea aby vypracovali plán na reorganizaci ozbrojených sil. A to je ale součástí, musí být součástí reorganizace celé země, nejenom armády, ale také justice, financí a podobně. Co se týče drog a další organizované zločinnosti, nechci, aby mě někdo špatně interpretoval, že tam není problém. Je tam problém v celé západní Africe a mezinárodní společenství by mělo pomoci, především Evropa. Evropu to uh, postihuje. A jedna možnost je možná udělat víc, více dohlížet na Afriku, protože i Senegal, což je jedna z nejlépe, jeden z nejlépe fungujících států v západní Africe, má tady systém, eh, který nefunguje tedy jinde než na letišti, takže to vůbec nemohou vysledovat, co přichází z moře nebo jiné vysel. Takže co třeba radarový systém, který by eh, zaznamenal blížící se letadla nebo lodě? spolupracovat s eh, orgány úřady Guinea-Bissau, aby toto byl předběžný krok, než budeme schopni reorganizovat možní bezpečnost. Nějaká stálá přítomnost eh, nějakých prvků námořní bezpečnosti z Evropy s základnou někde, nebo um, plovoucí základna mimo výsostné vody. Může to být na teritoriu jiného státu, nebo může to být na teritoriu guinea Současně by mělo proběhnout školení, obnova infrastruktury, zařízení a pomoci jim provádět ten dohled na, ve vzduchu i na moři. Pak by bylo možné snížit výrazně Mm, pronikání drog a kriminálních elementů. Já se nemohu vyjadřovat k střetu zájmu, názorů, různých názorů jednotlivých, z jednotlivých států, co se týče Guinea-Bissau. Možná, až skončím svůj mandát, tak se k tomu mohu moci vrátit, ale mohu říci, že i mezi portugalsky hovořícími státy není jednotný názor, jak přistupovat ke Gineji Bissau. Není tam ani jednotný názor mezi Jakovas a Africkou unii. Není jednomyslný názor ani pravděpodobně v rámci Evropské unie nebo komise samotné. Takže je přirozené, že se mezi státy jako vás 15 jsou různé zájmy a podobně. Takže já s nimi chci spolupracovat jako vás. Bez ohledu na jejich individuální zájmy a vnímání ohledně Guinea Bissau a tedy angažovat je a v podstatě jim prezentovat určitou výzvu. Guinea-Bissau není Mali nebo Kongo, pokud Africká unie v tomto případě, pokud nedokáží vyřešit problém Guinea-Bissau, můžete vyřešit problém Mali. V Guinea-Bissau není občanská válka, tam nikdy nebyl eh, eh, to armáda do toho zata, zasahuje, pokoušela se to ovlivnit, ale nikdy neprovedla přímý puč. I prezident a civilní vláda se snaží udržovat si distanc. Současný prezident nechtěl převzít odpovědnost. Je to člen politického běra PGC takže ty nejsou mimo současné uspořádání. Dělá to pro eh, dobro země. země. Co se týče tedy dekriminalizace, nebo mm, naopak eh, to není otázka, kterou bych studoval. Na to eh, nebudu odpovídat, na tuto otázku. Protože upřímně řečeno, nikdy jsem se nad tím ani nezamýšlel. Co se týče humanitární eh, bezpečnosti, bezpečnosti potrav, dodávek potravin, ano, je tam velká bída, eh, nepodvýživá, není přístup k pitné vodě pro většinu obyvatel. Takže při absenci akceptovatelného politického uspořádání bych vás požádal, abyste rychle poskytli vaši pomoc přes naši kancelář, UNICEF, World for Food program, protože agentury OSN, které tam jsou, jsou jediné, které mají, eh, které jsou přítomné v celé zemi s velice omezeným rozpočtem a dělají dobrou práci za velice obtížných podmínek pro mnoho mezinárodních pracovníků, kteří tam žijí. Takže bych na vás apeloval, abyste, i když nemůžete dávat rozpočtovou podporu vládě, tak alespoň spolupracujete s mezinárodními, národními nevládními organizacemi a agenturami OSN. Myslím, že jsem zodpověděl většinu těch otázek. Pokud ne, tak A, vidím. Děkuji vám. Určitě to byla užitečná výměna názoru a skvělá příležitost se eh, informovat více o situaci v eh, příslušné, příslušné oblasti a děkuji vám, pane Horto, za vaše odpovědi. Přeji vám tedy všechno nejlepší ve vaší misi.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 All right. So we have two votes. Tak, eh, máme na programu dvojí hlasování. První se týká návrhu stanoviska o ženských právech v balkánských přístupových zemích. Tak můžeme? Pozměňovací návrh jedna, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Číslo dvě pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh tři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní číslo pět kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis dvě, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička, pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Jedenáctka na dvě části. První část, to je pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Nyní třináctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Čtrnáctka pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Patnáctka na sedm částí. První část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třetí část pro? Proti? zdrželi se schváleno, čtvrtá část pro, proti, zdrželi se schváleno, pátá část pro, proti, zdrželi se schváleno, šestá část pro, proti, zdrželi se schváleno, sedmá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvacítka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní e, měli jsme hlasovat ještě o 16, poněvadž jsme odmítli 14, takže 16, prosím, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tak, kompromis 3. Pro? proti, zdrželi se schváleno. 22 na dvě části. První část, pardon, takže 24, 24 pro, proti, zdrželi se schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se schváleno. 27 proti, pro, proti, zdrželi se schváleno, 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní závěrečné hlasování elektronicky. Takže dva nemají karty, budeme s tím počítat. Končím hlasování. A máme 29 hlasů pro. Blahopřejeme. A teď? Druhé hlasování, a to je dohoda mezi EU a Čínou. A je to pouze závěrečné hlasování, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni plus 2 bez karet. Ano, končím hlasování. A máme 28 hlasů pro. Děkuji vám. Blahopřejeme panu Tanokové. Tak a nyní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 předsedkyně delegace paní Marisa Matias tady není, je na cestě, takže pár minut na ní počkáme. Eh, no, Well, you know, I have to announce you that in the view of... Tak, nyní tady mám oznámení. Vzhledem k tomu, že, mm, že nám to jde dnes rychle, eh, tak mm, výměna názoru eh, s Rupertem Joyem, eh, který je novým šéfem delegace Evropské unie v Maroku, začne v 17 hodin, nikoli až 17.30. A nyní pokračujeme v čekání na paní Marisu Matias. Okay. So, next item is the debrief. Tak a jsme u bodu informace paní Marisa Matias o jedenáctém meziparlamentním setkání Evropského parlamentu a e, představitelů Libanonu, e, která se konala v Libanonu 11. až 15 E, února. Paní Matias je místo předsedkyní naší delegace pro země eh, Magrebu. No a nás samozřejmě zajímá, zajímá eh, jaké dopady má eh, na tuto oblast syrská krize. Takže prosím, nějakých 5-10 minut, kdybyste nám to mohla obsat. Děkuji vám. Já se omlouvám za s poždění. Já jsem myslela, že to začne o něco později. Takže stručně pár slov k delegaci. A možná bych se vyjádřila nějaké dvěma problémům, které jste zmínil, což eh, bylo také na programu naší delegace. Eh, naše návštěva se konala ve dne 11. 15. února a setkali jsme se s prezidentem, ministerským předsedou eh, vlády, předsedou parlamentu, s několika ministry pro eh, zahraniční, sociální věcí a vnitro a dále vůdce politických stran a eh, členy výboru pro zahraniční věci a lidská práva. včetně nejvyššího velitele libanské armády. Navíc se nám podařilo uspořádat setkání s několika nevládními organizacemi, které se zabývají zejména otázkami uprchlíků ze Sýrie a také v souvislosti s reformou volebního systému. Já bych vám nyní zkusila uvést věci do kontextu. Tak především bych chtěla zdůraznit, že bylo jasné, že atmosféra na delegaci a e, také na všech setkáních byla e, poměrně otevřená a všichni aktéři, s nimi jsme se setkali, nás ujišťovali, že e, panuje politická stabilita, bezpečnost a že všichni partneři usilují o to, aby v Libanonu byla zachována národní jednota. Vše bylo vyprovokováno zejména situací a krizí v Sýrii. Jak víte, libanonské úřady se rozhodly že se budou distancovat od událostí v Sýrii, jelikož eh, země a politická scéna je zcela rozdělená eh, v tomto tématu. Takže toto je pokus o udržení jednoty země a suverenity. Čili to je politický kontext. To je současné politické prostředí v Libanonu. Ehm, abych se vrátila k vašim dvěma bodům úvodu. Hovořili jsme převážně o tom, jak to dopadne v Sýrii. Libanon, jak víte, je jedinou zemí, která si ponechává zcela otevřené hranice pro uprchlíky. To znamená, že země se už nyní potýká zhruba s 280 tisíci uprchlíky, přičemž denně přibývá na průměru další 3 tisíce osob. Situace je nesnadná, nejenom tedy, hm, co se týká eh, fyzických omezení, ale také nedostatku zdrojů. Jinými slovy jde o humanitární krizi. A popravdě řečeno, neočekáváme výraznou změnu situace v následujících týdnech a měsících. Čili je to situace, kdy politické síly, nevládní organizace, mezinárodní organizace se snaží sbírat síly, aby to zvládli. Čili i my eh, to musíme pečlivě sledovat a případně vypomáhat humanitární pomoci. Pokud se týče volebního zákona, to je, myslím, eh, velmi důležitá věc a můžeme to otevření probrat formou otázek odpovědí. Nicméně tedy debatovali jsme o změně volebního zákona v současné době je na stole několik návrhů. Volby by se měly odehrát v červnu. Parlament v současné době ehm, pravidelně nezasedá, nicméně ehm, v práci pokračuje podvýbor pro volební zákon a musíme eh, počkat, jak to dopadne. V zásadě je o dva možné systémy, eh, poměrný a většinový. V době, kdy jsme byli v Libanonu, speciální výbor hlasoval, přičemž eh, vláda a další dvě strany měly většinu Eh, ve prospěch eh, poměrného systému. Debata nadále pokračuje, trvají také určitá napětí, ale musíme prostě vyčkat, jak to dopadne v příštích eh, dnech a týdnech. aby bylo možné uspořádat volby podle plánu v červnu. Dále jsme debatovali ještě o dalších otázkách, a sice byla to otázka zapojení žen do politiky a jejich zastoupení v politickém životě. Toto téma přišlo na přetřes při několika setkáních a také šlo o problematiku soudního systému a potřeba nezávislosti soudnictví na politice. A já k tomu řeknu jenom pár obecných věcí. Samozřejmě eh, můžeme o tom potom debatovat eh, více do hloubky. Děkuji a slovo má pan Kirilov. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji, paní zpravodajce, za předané informace. Samozřejmě, že jsou tady některé otázky eh, součásti této problematiky, které si zaslouží být prodiskutovány, včetně soudních ženských práv a tedy. Jedna z těch záležitostí, která zazněla, je skutečně ožehavá. Mě zajímalo, by zajímalo, jestli to bylo probíráno i v průběhu vaší návštěvy. Jak víte, po loňských událostech Burgasu, kde došlo k teroristickému útoku, tak eh, pak před několika týdny po předběžném um, vyšetřování naše vláda ve spolupráci s řadou dalších spravodajských uh, eh, agentur ve světě dala najevo, že možná, že s tímto teroristickým útokem eh, je, eh, má určitou spojitost Hezbalah. Došlo k útoku na autobus a přitom přišlo o život několik lidí. Evropská unie se tím ocitá ve svízelné situaci, protože Spojené státy a Izrael potvrdili, že jsou si jisti že e, za tímto činem je Hezbalah. A to znamená, že existuje určitý tlak na Evropskou unii, aby Hezbalah zařadila na seznam teroristických organizací. Mě by zajímalo, jaké jsou různé názory, jaký je váš vlastní dojem z této věci. Protože je to skutečně vážné, je to komplexní s ohledem na stávající politickou situaci v Libanonu a v Syrii Měli bychom to pravděpodobně řešit, pokud eh, ne ve vaší zprávě, každopádně v tomto výboru. Děkuji, pan Mario David. Děkuji vám, pane předsedo. Hovoříme o Libanonu, Blízkém východu. Já nevím, jestli jste měl možnost už oznámit před hlasováním že dnes máme to potěšení mít mezi námi hosty z některých eh, parlamentů GCC. A teď eh, děkuji samozřejmě Marize za to, že se s námi podělila o tyto informace. Myslím, že ty informace, které od ní máme, jsou velmi pozitivní, pokud jde o tu cestu. Jsou to samozřejmě některé znepokojivé věci, zejména situace související s eh, uprchlíky ze Syrie. Ty problémy přetrvávají. A pokud tomu dobře rozumí, tak libanonské, libanonské orgány je, nebyly ochotny ochotni považovat za válečné uprchlíky, takže se jich museli ujmout eh, různí přátelé, známí, rodinní příslušníci. A proto bychom eh, měli pomoci přispět eh, k tomu, aby se vyřešila tato dramatická situace a podmínky, v nichž musí tyto lidé žít. Kolega teď poukázal na něco, co tady musí být probíra, probráno, Měli bychom skutečně eh, se obrátit na Lady Ashtonovou, aby řekla, jaký je postoj Evropské unie k této záležitosti, protože už to jednou bylo probíráno i na radě ministrů zahraničí. Pokud eh, mám hovořit sám za sebe, tak eh, si myslím, že je těžké zaujmout nějaký postoj, i když všechno zda naznačuje, že to byl Hezbalák. Ale nesmíme zapomínat na to, že Hezbalah je zastoupen i v koaliční vládě, s níž máme přátelské demokratické vztahy. Takže se musíme velmi, velmi pečlivě zamyslet, musíme být velmi obezřetní a já jsem zvědavý na další vývoj diskuze, abychom nakonec mm, tedy mohli dospět eh, k vlastnímu názoru. Zdá se mi trošku zvláštní, setkávat se s vedoucím představitelem, eh, když vidím, že vedoucí představitel jedné z velkých politických rodin je dokonce vyzdvihován eh, a chválen na webových stránkách Hezbaláhu. Tedy konkrétně řečeno, mám na mysli socialistickou eh, skupinu. A další záležitost je ta, na kterou už pokázala Mariza, to znamená budoucí volební zákon. Skutečnost je taková, že bez ohledu na systém, který budeme mít v budoucnu, ať už to bude proporční systém nebo um, většinový systém, tak víte, že je to tak, že eh, křesťané jmenují um, premiéra, pak něk- někteří ministři jsou sunité, pak jiní jsou z Hezbaláhu. Ale de- přitom demografie se změnila a víme, že existují obrovské eh, eh, zdroje napětí v té země, protože demografický vývoj od vzniku ústavy eh, byl dramatický. Takže jedna věc jsou demokratické principy, které jsou nám tak drahé. A druhá věc je, že to, co teď v té ústavě je a jaký to má vztah k realitě. V průběhu času se zapomnělo na spolupráci, která prakticky neexistuje, a také na to zapomnělo mezinárodní společenství, to je tedy na spolupráci mezi libanonskými orgány a mezinárodním eh, soudem libanonským. Takže to jsou věci, které eh, skutečně nás eh, vybízejí k tomu, abychom věnovali velkou pozornost tomu, co se eh, v této zemi děje. Paní de Kaiser, děkuji vám. Já se omlouvám, Marize, že jsem nebyla přítomná, eh, když eh, představovala, u nás uváděla do této problematiky. A mám pár drobných dotazů. První. Marisa možná vysvětlovala, v čem spočívá to hlasování o volebním zákonu. Ale mě by zajímalo, zda v této chvíli Libanonci zohlednili doporučení předchozí mise, kterou vedl Vencela Franka. Protože to, jestli zvolí jeden volební systém nebo jiný, to je jejich věc. Ale zajímalo by mě, jestli zohlednili doporučení, předchozí doporučení Evropské unie, jestli byla uvedena do praxe. To je totiž důležité pro příští volby. A za druhé, pokud se tyto volby uspořádají, tak si musíme uvědomit, že to bude ve velmi ožehovém kontextu, to znamená, syrská válka, válka v Syrii, která zatím ještě nebyla nijak jednoznačně vyřešena. A jak víme, tak Libanon v zásadě spíše je s Asadem. A jsou tady desítky tisíc uprchlíků, syrských uprchlíků, kteří se nacházejí na území Libanonu. Ta situace je eh, samozřejmě napjatá, zasahuje i do jiných oblastí, až po Tripolis. Bude to představovat velmi ožehavou situaci a kontext eh, tedy v průběhu těch voleb. Bude to opravdu dost složité. A otázka Hezbaláhu je samozřejmě něco, eh, co nás všechny zajímá, souvislosti s, s tou eh, záležitostí toho tribunálu, jestli se na ně obrátím nebo ne, ale já nechci, abychom přispívali ještě k dalšímu eh, štěpení tím, že budeme přidávat Hezbollah na eh, seznam teroristických organizací, mohlo by dojít ještě k další explozi toho regionu. Tam už eh, to skutečně stačí málo k tomu, aby se něco takového stalo. Až do, prozatím se to podařilo ještě dostat částečně pod kontrolu. Takže otázka je, podaří se nám to dotáhnout až do těch voleb? Proběhnou poklidně? A zajímalo by mě, jestli doporučení Evropské unie byla vzata v potaz a byla uplatněna volební komisí nebo ne. To je pro nás důležitá záležitost. Takže děkuji a nyní pan Tanok. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že moje otázka se taky týkala Hezbaláhu, to znamená, jestli Evropský parlament a jeho de delegace mají určitou politiku diskuze s poslanci Hezbaláhu. Já se taky domnívám, že Eh, to rozdělování mezi vojenským křídlem a politickým křídlem, kdy jedno je zakázané a druhé eh, nikoliv a mohou dokonce eh, usilovat o získávání financí v Evropské unie, že to je nepřijatelné. A ve světle toho bulharského útoku jsem položil otázku, proč nepřistoupíme k úplnému zákazu této organizace, jestliže existují spravodajské informace, které naznačují, že došlo k zabití nevinných izraelských turistů. A další otázka, kterou chci položit, to je, zda se diskutovalo také o Syrii a jaké jsou názory v rámci eh, politického establishmentu v Libanonu, v pří, co by se stalo v případě eh, pádu režimu v Damasku. Víme, že Syrie považovala eh, Lebanon historicky za součást svých historických provincií, v podstatě neuznávala jeho nezávislost. Jaký by byl nový vztah eh, mezi těmito zeměmi po Asádovi? Mezi, jaký by byl nový vztah mezi Bejrutem a Damaškem? Děkuji vám a nyní dostane slovo pan Petering, eh, který předsedá skupině pro Střední východ. Děkuji, pane předsedo. Já jsem také před několika týdny byl v Libanonu a moje hodnocení je takové, že eh, Libanon je takový tavící kotlík pro v, mm, poustu problémů, které máme v Blízkém východě. Moje první poznámka, to se, a tady eh, se odvolám na to, co řekl kolega Kirilov, pro všechno, co děláme, jak reagujeme, eh, to musí probíhat na základě odpovědnosti. To znamená, že musíme si jasně říci, co se stalo. Například, eh, než naši američtí přátelé mají důkaz o tom, že Hezbollah zabil nějaké Izraelce, tak pak my musíme dostat ty poznatky. Musíme je mít k dispozici. Pokud to skutečně byl Hezbollah, musí to mít důsledky. My samozřejmě víme, jak důležitý je Hezbalah pro celý mírový proces, pro vnitřní stabilitu v Libanonu i pro mírový proces, pokud e, znovu začne s Izraelem. A také víme, jak je ta vazba na Sýrii a na Irán, i když ta, to měřítko ale musí zůstat e, zájemná ta, ta odpovědnost, protože musíme vědět, kdo tedy zabil ty Izraelce. Tomu my pro kvůli nám samý, ale také Bulharsko, eh, protože to je jeho teritorium, má zájem na tom, aby tomu tak bylo. Děkuji paní Matias, že hovořila o tomto problému. Musíme udělat všechno eh, pro to aby Libanon, který sám je tak nestabilní, tak aby dostal pomoci a podporu. Mario Davy řekl, že mnoho uprchlíků e, bydlí soukromně u známých, u soukromých. To je e, pravda, ale neplatí to pro všechny pokud chceme, aby politická situace, nechceme, aby se tedy zostřila ta situace Libanonu, a jsou tam radikální hnutí, jak víte, na e, severozápadě. E, pokud nechceme, aby se to všechno zhoršilo, zostřilo, tak Evropská unie by měla udělat všechno pro to, aby pomohla prchlíkům. A poslední připomínka, já jsem se sešel s řadou křesťanských skupin a musím bohužel konstatovat, že tam jsou velice různé názory. Některé jsou prosyrské, un, některé jsou kritické vůči Sýrii, takže ta situace je e, velice nejednotná. Musí, měli bychom udělat všechno pro to, a to je moje doporučení na Evropskou unii, na nás, jako Evropský parlament, abychom udrželi kontakty a mm, osoby, jako je bývalý mm, premiér, senior, který e, dělá důvěryhodný dojem, Ehm, je to muslim a to promír, myslím, že se může eh, zasadit o ehm, vyřešení a s ním bychom a dalšími bychom měli eh, zachovávat dobré kontakty. Děkuji, pan Sala Franka. Děkuji, pane předsedo. Tyto volby v Libanonu mm, jsou, probíhají na velice citlivém pozadí vzhledem k vývoji regionu, konkrétně Syrii. Měl jsem příležitost se účastnit ehm, dvou misí EU, ehm, především po atentátu na Harry, premiéra Haririho. Ehm, při té příležitosti nebyly um, třeba na dispozici dostatek hlasovacích lístků těch voleb. To byla první mise, druhá mise. Tak tam zase byly, tam už byly pozitivní změny. Ministr vnitra podporoval volby. Členové tohoto výboru jsou si vědomi, že Libanon je velice specifická země, tam, jsou tam rů, lidé různého vyznání, prezident je křesťan, premiér sunita, šíte a tak dále. Ten volební systém je velice zvláštní. a složení těch jednotlivých vyznání je tedy velice obtížné. Je žádoucí vést um, podrobnou diskusi o tom, jak vláda, politické frakce v rámci parlamentu akceptovali nebo neakceptovali doporučení pozorovatelských misí OSN s, ve snaze zlepšit volební systém v Lebanonu, což mm, má řadu mezer, někdy to vyplývá ze specifické povahy systému samotného. Já bych navrhoval, aby proběhla schůzka koordinační skupiny pro volby na toto téma, pak bychom se mohli podívat na to, do jaké míry byly naše doporučení přijata. Další věc, která se objevila nedávno, po e, zveřejnění dopisu skupiny amerických kongresmenů, co se týče toho, zda Hezbollah by se měl dostat na seznam teroristických organizací. To je citlivá otázka, protože Hezbollah je současně politickou stranou. Než o tomto rozhodneme, a to není naším úkolem, to je úkol pro radu ministrů, tak musíme být velice opatrní. Pan Petering vysvětlil, Mm, tu, ten význam toho mm, znalosti faktů a pak jak si práva musí, nebo zákon musí postihnout ty, ty pachatele. Ale současně musíme mít na paměti, že Hezbalách je politická strana, je, je, členové jsou voleni podle volebního zákona. Každé takové rozhodnutí může vést k nerovnováze v současném Libanonu. A tady bych apeloval na extrémní opatrnost. Měli bychom si to mno, velice dobře rozmyslet, než se podobných akcí zúčastníme. Můj názor je, že musíme zajistit, aby volební proces když tedy budou volby, tak Eh, to musíme podrobně sledovat, potřebujeme podrobnou politickou analýzu. Jako pan Kaiser se omlouvám, že, se, že budu muset na chvilku odejít. Um, ale musíme z, se zabývat tím, jak je možné zajistit, aby toto byly řádné a svobodné volby. Vzhledem na specifickou charakteristiku země, která je velice zvláštní v rámci demokratické komunity. Matias, chcete se k tomu vyjádřit? Já se vrátím k portugalštině. Děkuji kolegové za uh, tyto otázky. Děkuji za komentáře. K tomu se již vracet vyjadřovat nebudu. Mnoho, mm, s mnoha těchto mlášením souhlasím. Co se týče otázek, tak bych využila příležitosti a mm, reagovala. Co se týče mm, další Bulvisu v Bulharsku, mluvilo se o tom, to byla přímá otázka. proběhly diskuse s politickými lídry a libanonskými úřady na eh, různých schůzích byla možnost toto projednat. Já chci zdůraznit, že v té době premiér vydal prohlášení, v tom směru, že byl otevřen vůči spolupráci s bulharskými úřady s tím, že odpovědnost za ten útok Burgosu by skutečně měl být um, připsán si k tíži pachatelům. Budou poskytnuty všechny informace ale samozřejmě každý právní proces musí být transparentní. Jak řekl pan Salapranka, musíme být velice opatrní s, jak, s využíváním informací, které máme. Premiér um, projevil ochotu spolupracovat s vyšetřovateli a dát k dispozici potřebné dokumenty. Myslím, že toto musíme podpořit. Kromě toho během našich mm, jednání se všemi nocími představiteli, bez ohledu na to, jak zapadají do toho politického rámce, tak všichni bez výjimky požadovali velkou opatrnost na str- eh, ze strany orgánů EU. To neznamená, že by nechtěli tedy povolat odpovědné, pachatele k odpovědnosti, samozřejmě ano, ale chtějí maximální opatrnost. Některé politi- jsou politické strany, jsou proti Hezbaláhu a i ty eh, nás vyzývají, abychom byli opatrní a vyhnuli se přístupu, který by mohl mít dramatické důsledky na situaci v Libanonu. Nechtěli, eh, abychom eh, riskovali měšování se do té situace. Jedna věc je trestní odpovědnost Druhá věc jsou důsledky eh, vyvozené z těch zjištění. Eh, jak už tady bylo řečeno, je žádoucí, abychom o tom mluvili v našem výboru. Proč tedy nevést podrobnou diskusi? To je dobrý nápad. Ale eh, všichni političtí Představitelé toto, eh, na toto upozornili a členové delegace také mm, si přáli velkou opatrnost, tak abychom nevytvářeli zbytečné problémy. Mm, po eh, během tedy vyšetřování událostí v Bulharsku. delegace EP ne e, zaujala stanovisko k tomu. Vyslechli jsme stanoviska různých politických e, stran. Chtěli jsme znát jejich názor, ale stanovisko jsme nepřijali, protože to se musí projednat v Evropském parlamentu. Já mám svůj osobní názor, ale ne stanovisko jsme nepřijali. minimálně v nejbližší budoucnosti nás požádali, abychom se vyhnuli tomu rychlému začlenění Hezbaláhu eh, na seznam politických, teroristických organizací. Tak o to jde tedy. Musíme to upřímně říci. Chtějí, abychom byli velmi opatrní, protože to je riziko. sledky by mohly být dramatické a podkopat naš, naše vztahy. Tady se musí odvést spousta práce. I když samozřejmě však odpovědnost musí být eh, vyvozena, opatření musí být kredibilní, musí eh, být povolány zodpovědné eh, osoby k odpovědnosti. Co řekla Verony Poncala Franka, oba se ptali na to, zda doporučení volební delegace EU byla přijata. Pan Salafranka e, sám řekl, že to jsou doporučení, oni je tak berou a jsou tedy víc než to. A také je zmínili při e, řadě příležitostí. Na straně libanonských orgánů je ochota spolupracovat velice úzce s evropskými institucemi a parlamentem a oni také odvolávali na to, že před volbami celá řada orgánů vedla, že mm, velice vítali vyslání pozorovatelské mise volební EU. Takže je tady určité odlišení, třeba rozlišovat mezi našimi doporučeními které ehm, zpracováváme a standardním procesem mm, mm, voleb, což je vždy eh, na lidu a vládě Libanonu. Ty se musí vyjadřit v té rozpravě. Takže nepleťme si eh, naše doporučení a svobodu, kterou musí mít eh, libanonské orgány při rozhodování o tom, jaké právo bude řídit jejich volby. K pokračování spolupráce, tak náš vztah je velmi zdravý, pokud to mohu říct, tak říci. Eh, uzavřeli jsme pozitivní fázi, je tady dobrá vůle. Když se dostávám k situaci v Syrii, tak je jasné, že to má dopad na všechny mm, prvky situace v Libanonu. Um, je tady snaha zachovat národní jednotu a suverenitu. Oni se nechtějí stavět na nějakou stranu v tom uh, sporu který probíhá v Syrii. Jeden z kolegů zmínil mm, rozdělení mezi katolickou menšinou, ale tam jsou rozdělení ve všech částech libanonské společnosti. I ve vládě jsou někteří, kteří jsou v reži- pro režim Bašara Asada. A někteří jsou kritičtí, někteří jsou proti tomuto režimu. musíme eh, akceptovat to úsilí na straně libanonských orgánů. Oni se snaží zachovat svoji národní jednotu a suverenitu. Musí umožnit politický život v Libanonu a jeho další rozvoj. Musí proběhnout reforma voleb, musí uspořádat volby. A je tady konkrétní touha Mm, různých stran tyto volby uspořádat, i když jsou navzájem proti sobě. Um, je tady samozřejmě opozice mezi jednotlivými stranami a částmi společnosti, ale musí usilovat o jednotu a to bychom měli podpořit. Pomoci jim v jejich úsilí touto cestou. Teď se dostávám k té otázce uprchlíků. To je klíčová věc. Mario David zmínil uprchlíky, kteří vlastně přebývají u místních eh, obyvatel a rodiny. Ta situace je už teď neudržitelná a bude ještě horší. Je tady odpor vůči novým eh, uprchlickým táborům v Libanonu, především palestinských uprchlických táborů. No, tady rodiny, které jsou v obtížné situaci, mm, ta uprchlíci mají nejrůznější potřeby, Příslušné úřady již vyzvaly Evropskou unii jako hlavního dárce, hlavního poskytovatele podpory a zdrojů, aby pomohla prchlíkům, protože jinak bude prostě nemožné řešit výzvy, které tento problém vyvolává. Jedna věc je, že nárůst počtu prchlíků v Lebanonu za okolnosti, za kterých jsou eh, tam přítomní, vedou k napětím v libanonské společnosti samotné. A to se může zhoršit bez eh, efektivní pomoci v mezinárodním společenství a Evropské unie. Nebudu tedy se vyjadřovat k těm komentářům kolegů, jenom k těm otázkám. A poslední věc, eh, kterou chci říci, že naše delegace viděla, že vztahy mezi Evropskou unii a Libanonem se v posledních letech posilovaly, konsolidovaly. Je tady vzájemná atmosféra důvěry Práce delegace v Libanonu je, mm, musí být mm, oceněna, že je tady rostoucí důvěra, dialog musí probíhat dál a je na nás, um, abychom hledali řešení těch problémů. a jsou tady jiné problémy, které musíme tež diskutovat, jak už jsme to viděli během odpoledne. Především události v Bulharsku, které je třeba otevřít. My máme delegace pro tyto mm, oblasti. Děkuji vám. We, uh... A nyní Budeme pokračovat za pět minut eh, zasedáním za zavřenými dveřmi eh, s panem Rupertem Joyem, který je nově jmenovaným šéfem delegace EU v Maroku. Takže prosím, aby ti, kteří mm, nemají právo zůstávat na, za zavřenými dveřmi, aby opustili tuto místnost a za pět minut budeme pokračovat. Pane předsedo, jenom uh, mám, uh, mě zajímá tedy, co to znamená za zavřenými dveřmi. Kdo tedy uh, musí odejít, nebo je tady nějaký seznam, kdo může zůstat? No public is allowed, that's the minimum. Je to bez přítomnosti veřejnosti.